Amen. ke stručné prezentaci zprávy pana Luis Queiro o programu pro udržitelnou budoucnost obecného a komerčního, lete, komerčního letectví. Čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Až do posud eh, jsme se na evropské úrovni nezabývali touto otázkou obecného komerčního letectví. Eh, vlastně je to vlast poprvé, kdy komise a parlament se touto aktivitou zabývají zároveň protože zde došlo k velkému nárůstu eh, letecké dopravy. Je to významný sektor. Když se podíváte na komerční letectví, tak zde máme celou řadu středních malých podniků a mm, počet letadel e, v příští dekádě e, e, se zvýší o investice ve výši 25,5 miliard euro a vytvoří se nové pracovní příležitosti, takže nás v příštích letech čeká obrovský nárůst letadel, které se budou registrovat a Eh, tento sektor tedy eh, roste velice rychle. A je to, eh, znamená to, že mm, to nese i sebou velké sociálně ekonomické výhody, protože se zvyšuje flexibilita přepravy, to je důležité například pro kartografii a mm, pro Eh, znamená to tedy eh, vlastně nárůst dalších eh, dovedností, jako řízení letecké dopravy a podobně, tedy zvyšování dovedností a know-how. Je to obrovský průmysl, který roste v Evropě mm, a evropský představuje 16 na celosvětovém trhu. Evropská komise se musí zabývat problémy průmyslu. Především musí schromažovat údaje Eh, které musí se poskytovat těm, kteří rozhodují, tak aby měli adekvátní informace, aby byli schopni přijímat správná rozhodnutí eh, pro obecné i komerční letectví. Za druhé, musíme respektovat eh, princip proporcionality v každém novém předpisu. A e, jakékoliv normy, které budeme e, přijímat, tak e, musí být proporcionální, to znamená, nesmíme upravovat úplně všechno, i ty mm, miniaturní malé letouny. A nesmíme na, na, také zajistit, aby nedošlo k, k nějakému okleštění pravidel bezpečnosti nyní EASA již při, má nezbytná pravidla, takže ta se musí respektovat a nesmíme je zjednodušovat čemuž by mohlo dojít, kdybychom přijímali eh, příliš mnoho předpisů. Dále přístup eh, na letiště a do leto, leteckého eh, prostoru. Ehm, takže tento sektor musí mít adekvátní přístup do ehm, prostoru a na letiště to znamená adekvátní počet slotů na letištích. Ehm, to je nezbytné Eh, protože tak bude možné lépe propojit evropská města. Pokud jde o eh, Cezar a o tedy Eh, eh, jednotný eh, letový prostor, takže ten musí být správně adaptován komerčnímu obecnému letectví i těm malým letadlům. Dále snižování emisí CO2, samozřejmě menší letadla produkují méně CO2 než velká letadla, to musíme vzít do úvahy a také musíme vzít do úvahy mm, tu iniciativu Cesar a čisté nebe tak aby naše letadla méně znečišťovala do budoucna, aby se používalo čistší palivo. Závěrem, pane předsedo, bych chtěl vyjádřit přání, aby skutečně tato zpráva byla správným rámcem pro budoucí, budoucí právní úpravu v tomto sektoru a i komise, aby nám podala zprávu o dosaženém pokroku. Očekávám, že toto přání bude reflektováno zítra tím, že většina bude hlasovat zítra pro tuto zprávu. Pan předseda, děkuji, pane Kiro. Slovo má komise, pan Reding. Pani Reding. Pane předsedo, komise vítá tuto zprávu a gratuluje zpravodaji i jeho výboru ke skvělé práci. V lednu 2008 komise poprvé eh, zveřejnila publikaci o budoucnosti všeobecného letectví a letectví dopravy pro vládní potřebu. Na to potom reagovala Rada a nyní máme tuto důležitou zprávu Evropského parlamentu. Všeobecné a komerční letectví je důležitým sektorem aeronautického průmyslu v Evropě. Eh, významně investuje do výzkumu a vývoje a významně roste. Všeobecné a komerční letectví se vztahuje zejména na malé a střední podniky. Je to tedy velmi diversifikovaný sektor a pravidla musí být adaptována, přizpůsobena této povaze tohoto sektoru. My jsme tedy velmi rádi, že parlament podporuje v, v této zprávě i zásadu proporcionality. Budeme se muset zaměřit na několik oblastí. Jednak je to rozvor společných bezpečnostních standardů pro všeobecné letectví, integrování nekomerčního letectví do e, systému řízení letectví budoucí generace, snížení e, environmentální stopy tohoto sektoru. V následujícím roce komise eh, předloží zaváděcí eh, implementační opatření pro tuto oblast. Jak už to bylo zdůrazněno ve zprávě, musíme zajistit, že eh, se nezajistí pouze dostatečná míra ochrany, ale že tyto pravidla budou, nebudou mm, způsobovat příliš velké překážky pro provozovatele. Letectví je tedy s jakýmsi veřejným statkem. Z pohledu všeobecného letectví bude obzvláště důležité iniciativy, jako je Čisté nebe a Cezar. Ty e, umožní předložení nových technologií, které zase otevřou nové horizonty. Ačkoliv e, v nedávné době došlo k velkým technologickým eh, zlepšením. Tento sektor stále ještě velmi ovlivňuje, negativně ovlivňuje životní prostředí a je tedy potřeba na tom nadále pracovat. Komise se těší na další práci či spolupráci s parlamentem eh, a poskytneme vám zprávy o případném pokroku, který učiníme. Demain. Děkuji, hlasovat se bude zítra. No. A nyní podle programu stručná prezentace zprávy paní Záborské o e, nediskriminaci na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Jsem srdečně poděkovala všem kolegům. Co se týče